Ladies and gentlemen, please. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Zahájíme odpolední zasedání. A mě je potěšením přivítat zde předsedu Knesetu, tedy Výboru pro zahraniční věci a obranu izraelského Knesetu, pana Cachima Hanebima, pokud mu nekomolím jméno, je to trošku problém vyslovit. Takže vítejte, pane, v podvýboru pro bezpečnost a obranu. Toto zasedání je věnované výměně názorů a téma, o kterém budeme dnes hovořit, je, jsou globální bezpečnostní hrozby a jejich dopady na Blízký východ a Evropskou unii. Takže my asi věříme, že eh, problematika Blízkého východu je důležitá nejen pro vás, ale i pro nás a předseda výboru Knesetu je naším hostem již od včerejška, kdy byl ve výboru AFET, byla to zajímavá rozprava. Obecně v podvýborech se soustředujeme více eh, konkrétně na bezpečnost a obranu v tomto našem podvýboru. Izrael je významný partner pro Evropskou unii i pro mnoho členských států a takže bez odkladu vám předám slovo, abyste Eh, promluvil na úvod tím, že potom budou eh, kolegové ptát, se, eh, klást otázky. Prosím. Děkuji vám, excelence. Vážení členové, členky podvýboru, jsem rád, že mám příležitost být zde spolu s kolegy, které brzy představím. My jsme Jak si řekl bych, obklopeni. Eh, měli jsme celou řadu schůzek s jednotlivými orgány Evropské unie. Včera jsme se setkali s významnými osobnostmi Evropské unie. Byli jsme přijati v zahraničním výboru, předsedem, předsedou výboru Marem Brokem. Poté jsme se setkali s její excelencí Federikou Mogheriniovou. Dnes ráno jsme se setkali s ministrem zahraničí Belgie. Zítra budeme v Nizozemsku a budeme hovořit s nizozemským ministrem zahraničí a jsme rádi, že jsme tady, protože náš výbor konkrétně je orientovaný především na bezpečnost. Bohužel to je eh, hlavní problém státu Izrael a náš výbor se přímo věnuje otázkám, jako je spravodajství, armáda, bezpečnostní služby, Mossad, Šimped, kybernetika a tedy s dimenzemi bezpečnosti státu Izrael. A já jsem připraven eh, rozvést jakákoliv témata, která si budete přát. Eh, ještě pár slov k delegaci. Máme tady velvyslance Izraele v Evropské unii. Velice profesionálního diplomata pana Davida Wolsera. Děkuji vám, pane velvyslanče, že jste nás dnes sem doprovodil. A máme tady tři poslance Knesetu z různých stran, čtyři, čtyři, my jsme čtyři ze čtyř různých stran, dva z opozice, dva z koalice. My nemůžeme vycestovat ze země uh, jinak než Ehm, dva a dva, protože eh, většina koalice je velice těsná, takže pokud někdo zaspí, pokud někdo eh, onemocní, je to hned problém, takže musíme všude jezdit vypárovaní. A kolegové a přátelé z opozice jsou eh, opozice, paní Michaely, která je v, už druhé legislativní období v Knesetu je vedoucí představitelkou eh, lejbristické strany a když jsem tady s ní, tak vím, že eh, bude v Izraeli všechno v pořádku, je tady se mnou pan Jako Ferry, bývalý ministr pro technologie a vědy je zajímavé, já jsem omylem místo vědy říkal, řekl ticho silence, což on dlouho byl, on byl šéfem zpravodajských služeb, jako jaksi bojovník nejprve, jako řádný agent a poté vedoucí ředitel a e, dále e, bývalý předseda e, opoziční strany Lapid ministr, byl dříve ministrem financí. A tady kolega, který řadu let byl velvyslancem Izraele ve Spojených státech, a asi deset setkání premiéra Netanyahu a s prezidentem Obamou se konalo za jeho pomoci. Mm, kdy on pomáhal eh, rozvíjet vztahy mezi Izraelem a Spojenými státy a dnes je členem fakte Kulano, kterou řídí stávající eh, ministr financí. A já jsem z Likudu, eh, byl jsem leta ve vládě a v parlamentu a jsem moc rád, že jsem tady. Já vás nebudu poučovat o tom, co se děje. Myslím si, že nejlepší bude eh, vyslechnout vaše otázky a odpovědět vám na to, co vás konkrétně zajímá. A když otázky nebudou, tak samozřejmě můžu mluvit o čemkoliv. Ale myslím, že ideální bude nějaký dialog, abychom si vyslechli vaše, co vás zajímá. Okay, will. Dobrá. Tak tuto výzvu přijímáme. Takže nejprve bývalý předseda našeho výboru, pan Arnaud Dangean z EPP z Francie. A já, já budu klást otázky nakonec. Nebojte se, mám i svoje otázky, takže prosím, pane Danžáne, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane předsedo, vítejte v našem podvýboru. Dobrá, takže vítejte, pane předsedo. Já bych na vás měl samozřejmě mnoho otázek. A vzhledem k tomu, že nebyl úvodní projev, tak já vstoupím rovnou k věci. Pro Evropskou unii je priorita eh, na Blízkém východě v současné době absolutní priorita samozřejmě Naše priorita pro Blízký východ samozřejmě je situace konfliktu v Iráku a v Syrii a konkrétně boj s islámským státem. Z řady objektivních důvodů můžeme chápat, že to nutně není strategická priorita pro stát Izrael, který bude mít zřejmě jiné bezprostřednější eh, hrozby. Eh, eh, dále se chci zeptat, jak vy vidíte tuto hrozbu, hrozbu na vašich hranicích, protože to je na vašich hranicích hrozba, která roste a hrozby, které vyvolává i na palestinském území, čím dál více se hovoří o možném průniku této teroristické organizace na palestinská území, ať už se jedná o pásmo Gazy nebo západní břeh Jordánu. A e, hrozba, kterou to představuje na, pro sousední státy, sous, sousedy Izraele, to znamená Libanon a Jordánsko. Takže můžete nám říci, jaké aktivity nebo jaké akce může stát Izrael konat přímo, anebo spíš jakou možnou spolupráci můžete mít s některými zeměmi eh, v regionu, aby se zamezilo šíření hrozby plynoucí ze skupiny Islámský stát. Za druhé, v tom syrském konfliktu dnes jasně vidíme, že eh, se vytváří rusko-iránská osa na straně eh, vlády v eh, Damašku, která jaksi vzniká, vzniká v terénu, tak jak vy to vnímáte z pohledu bezpečnostních zájmů Izraele? Myslíte si, že to může mít vliv na vaše bezpečnostní prostředí? Mám konkrétně na mysli roli, kterou v, v tomto zesílení situace v terénu ve prospěch vlády e, libanonským Hezboláhem. Děkuji. Děkuji, pan Picula. Thank you, madam chair. Děkuji. Rád vás po roce a půl vidím. Tehdy jsem navštívil Kneset a vy jste nás tehdy přijal. Já jsem e, tam byl jako člen skupiny socialistů a demokratů a pamatuji se, jak jsme hovořili o celé řadě bezpečnostních témat. A chtěl jsem využít této příležitosti, abych se vás zeptal na něco, co jste už zmiňoval spolu s kolegy v tu. Bylo to, je to v době s jaksi pohlivými vztahy s Tureckem. A tehdy mi bylo řečeno, že někteří, nebo že je možnost zlepšit vztahy s Tureckem, ale tak bylo to před rokem a půl a teď vidíme ale, že Turecko se stalo významným hráčem v souvislosti s uprchlickou krizí a tím tokem uprchlíků eh, přes Turecko do Evropské unie. Takže jak vy vnímáte roli Turecka na Středním východě? A chci se zeptat, jak eh, vnímáte zapojení Ruska? Eh, vnímáte nějaký jako, jak vnímáte ten trojuhelník Izrael, Turecko, Rusko, protože vztahy mezi Ruskem a Tureckem vyvolávají také tady v Evropě naše obavy. Děkuji. Olma Spát. Primač. Jo, no, děkuji. Vaše bezprostřední sousedství je čím dál složitější. A eh, i v Egyptě na Sinaji dochází k vývoji, který vyvolává velké obavy v poslední době. To je vaše bezprostřední sousedství, takže by mě zajímala vaš, váš názor na situaci na Sinaji. Tento poloostrov není tak úplně pod kontrolou Káhery. Kromě toho jsou tam rizika spoje, jaksi pro cestovní ruch a turisty. A druhá moje otázka se týká Iránu. Teď po té jaderné dohodě mezi Iránem a jinými zeměmi, jak vnímáte změnu, do jaké míry se situace změnila také po zrušení některých sankcí. Máte pocit, že to má pouze negativní dopady pro Izrael a izraelskou bezpečnost, nebo tam vidíte také třeba nějaké pozitivní aspekty a příležitosti pro změnu vztahu s Iránem. Děkuji, pan Michael Gále. Děkuji, eh, Šalom Dontov. Eh, vítejte. Vítám celou delegaci z Knesetu. To pěkné na Izraeli je, že eh, vždycky eh, spolupřevezete už eh, celé široké názorové spektrum, protože lze počítat s tím, že u vás máte eh, celé široké spektrum názorů, jako my tady v parlamentu. A proto je taková výměna názoru také vždy plodná. Příležitostně konstatuji, že s těmi, kteří už nevykonávají žádnou funkci a mají za sebou ty své eh, kariérní záležitosti a už mohou eh, vyjádřit eh, se upřímněji si rozumím lépe než s těmi, kteří drží odpovědnost, ale to je taková vedlejší poznámka. Moje otázka je, jak vypadá tahle mnohovrstevnatost problému, zejména v Sýrii, jak vy ji hodnotíte? Vzhledem k eh, té hranici, kterou hlídáte vy na vaší straně. My jsme svědky toho, že do roku 2012 eh, eh, jste měli určitý modus vivendi s Asadem a každopádně na té hranici zůstal klid a hlavní rozbroj, který jste s ním měli, bylo, že tranzit z Iránu šel směrem k Hezbaláhu. Ale jinak byla ta hranice klidná, teď se teď změnilo a musíte tedy jednat nějak. Otázky k Turecku už padly. Na jedné straně vidíme, že kurčtí pešmergové jsou nejlepší bojovníci proti IS v Sýrii, zároveň proti ním eh, vystupuje Turecko a pokud jde o režim, tam je situace, kdy se režim pokouší s ruskou pomocí přitlačit ke zdi umírněnou eh, opozici, respektive ke hranici s Tureckem. Jakou praxi eh, máte u vás na hranici, když se směrem k vám pohybuje umírněná opozice? Už jste přijali nějaké bojovníky, které byste ochránili před režimem, eh, nebo to vůbec neděláte? Slycháme, že v jednotlivých případech povolíte eh, přepravu eh, nemocných přes hranici, zároveň jak tam, jaká tam je humanitární praxe. Jinak eh, při uvažování, jestli mít dohodu s Iránem nebo ne, se hodně lišíme. Já si myslím, že eh, u vás asi většina bude proti. Já si myslím, že většina v parlamentu tady eh, by řekla, že je dobré, že máme tuto dohodu a tímto způsobem jsme eh, schopni dospět k tomu, že Irán odveze některou tu techniku, včetně těch včetně těch centrifug a nemyslíte, že mm, mm, jsme tedy udělali eh, tímto správný krok, abychom mohli vyvinout eh, lepší vztahy s Iránem do budoucna? Děkuji. Pan eh, Zemke. Já jsem chtěl poděkovat, paní, pan, pane předsedo, vy předsedáte výboru s zajímavým tématem protože se zabýváte zahraniční politikou, obranou a zvláštními službami. A, z této e, vaší oblasti působnosti vyplývají mé tři otázky. Chtěl bych navázat na předřečníka mm, Galerta Irán. To je jeden z podstatných hráčů a jedna z hrozeb a k Iránu bych se zeptal následně, protože tady eh, to eh, se eh, hodně odlišně posuzuje. Tam oni pracují na raketách o stále větším dosahu a na jaderných zbraních. Ta dohoda, kterou Irán podepsal, Znamená to, že zmražuje své schopnosti, nebo je také má zlikvidovat ty zbraně, protože to je něco jiného. Něco jiného je přestat a, a, a zlikvidovat, protože když jenom přestane, tak eh, i to kdykoliv může otevřít a, a použít. Jak tedy vnímáte eh, práce Iránu, pokud jde o práce eh, nad jadernou zbraní a nad jejími nosiči? Za druhé. A potom další otázka. Mm, jsou tady holandské výšiny. To je eh, v historii eh, místo, kdy během války, kde se válčilo. Co se tam dnes, pokud jde o bezpečnost této oblasti, vlastně děje? Jak eh, vnímáte tu situaci, protože tam v Syrii máme v různých ohledech různou situaci, v různých místech různou situaci. A potom je tady ještě jedna věc, Síla a bezpečnost Izraele eh, vyplývá eh, nejenom z toho, že eh, máte nejenom skvělou rozvědku, ale vždycky se byli měli jste technologickou převahu, pokud jde o rekognoskaci, přesno zaměřování na cíle a tak dále. Nemusíme hovořit dlouho o, o řešeních, která v některých oblastech Eh, považují za nejlepší na světě. Ale vedle sebe máte eh, efekt, tedy eh, hm, válku v Sýrii a ukazujete tam, a vidíte tam efektivitu různých technologií. A já to vidím z, let, z pohledu letectva. Jinou technologii používá americké letectvo a jinou ruské letectvo. A moje otázka je, Vlastně, jestli jste eh, z vašeho pohledu eh, tam viděli nějaká nová a překvapivá řešení, protože každá operace, každá nová válka přijde s něčím novým, tak eh, jestli jste tam někde něco takového viděli. Děkuji, pan Frunzulica. Děkuji. Pane předsedo, mně se zdá, že mezinárodní stabilita a dokonce mír nebyly nikdy tak ohroženy jako eh, dnes od druhé světové války. Ehm, čelíme tolika bezpečnostním a obraným hrozbám. když si vezmeme eh, to strategické partnerství, které je mezi Evropskou unii a Izraelem, tak je zajímavé, že máme eh, společné zájmy na stabilitě a míru. Jak byste viděl eh, možnou intervenci na území eh, Turecka a, Saudské Arabie, eh, tedy směrem do Sýrie? Za druhé. Jak izraelští profesionálové vnímají imigraci v Evropě. Jak ovlivní eh, tento obrovský eh, migrační příliv eh, do Evropy? Jak to ovlivní stabilitu celé Evropy a oblasti kolem? A nakonec ISIS zdá se vlastní chemické zbraně. jak bude Izrael zadržovat tuto uh, obrovskou bezpečnostní hrozbu pro uh, Izrael. Děkuji paní Vautmans. Děkuji, eh, paní předsedkyně, pane předsedo, já vám děkuji, že jste mezi nás přišel. Dnes odpoledne. A ty otázky, které jsem chtěla položit, jsou do značné míry stejné jako kolegové. Nás no samozřejmě zajímá situace v Syrii. Takže se chci eh, zeptat, i jak tam vidíte eh, zapojení Ruska a Saudské Arábie, Syrii a potom jako ostatní režníci. A potom, jak si myslíte, že je třeba bojovat s IS? Tam chceme vyslechnout váš názor. A potom eh, za druhé mm, migrační krize. Jaké jsou hlavní dopady migrační krize na vaši zemi a celý eh, střední východ. I k tomu bychom rádi znali váš názor. Děkuji. Děkuji. Tak to už byla eh, řada otázek, takže ono bude těžké, abych já se na něco zeptal. Já bych eh, excelenci, pana vyslance a všechny vážené eh, poslance Knesetu také velice vřele eh, eh, přivítala tady v Evropském parlamentu ještě jednou po vašich úvodních slovech. A já se zeptám, jak byste popisoval stávající stav vztahu Izraele s Tureckem. Jakou povahu měly dáme teroristické útoky v Izraeli? Myslím si to, myslím to pobodání, ty atentáty nožem, pro nás je taková novinka. Já jsem o ničem takovém nikdy neslyšel, ale pro vás to ale asi novinka nebude. A potom e, za druhé informace. během všeobecné rozpravy eh, na OSN eh, ruský prezident Putin přednesl eh, možnost sestavit koalici v Sýrii a přispět k ní zpravodajskými informacemi. A uvedl tři další země, Irán a Irák, co by zdroje informací. Zdá se, že na syrském území dochází k podstatným eh, iránským eh, ztrátám. Takže eh, tak trochu chybějí informace. Jak je takové, jak, jaká je hodnota takových informací a jak? A co byste doporučil za scénář pro syrskou operaci? Stačí letecké údery, měly by to být pozemní síly, zvláštní síly, jaké síly? A ještě otázka. Paní Gomeš, prosím. Bez mikrofonu. Vítejte, pane uh, předsedo i uh, ostatní vážení páni poslanci. Já bych se vás chtěl zeptat, potom uh, útoku nožem je pro mě ještě něco eh, znepokojivějšího pro budoucnost Izraele, pro existenci. A sice to, že stále vzdělanější eh, mládež z eh, Palestiny je tak zoufalá, má takovou beznaděj, že, prostě, že říká, no vzdáme to řešení a, a dvou států a, a radši půjdeme do nějaké, jako do nějaké menšiny v Izraeli. A Izrael samozřejmě eh, to zvedá sebevědomí. A, mm, ale to je také přitažlivé pro lidi, kteří eh, vám říkají eh, tváří tvář, že takhle to nemůže pokračovat. Čili jak vy to vnímáte? Také bych ráda eh, také se těším na všech odpovědi na ty vaše otázky eh, k tomu, jak vnímáte situaci v Sýrii. Jak to vidíte v Sýrii? Je, eh, eh, či to bude mít všechny ten nepořádek kolem sebe a u vás zajistit bezpečí? Nebo jakou, jak tam vnímáte svoji roli? Že byly určité momenty, kdy jsme slyšeli, že bojovníci z al jsou o ošetřování v izraelských nemocnicích. Izrael měl budovat a tady eh, spolupracovat se Syrií ve prospěch Asada, ale Irán také pracuje pro Asada. A není to úplně, eh, to není úplně přítel Izraele. A potom je tady samozřejmě jaderná otázka. Včera tady eh, minister zahraničí Iránu eh, říkal, že celá ta eh, oblast je výbušná. My tady máme, se zaměřujeme na iránský jaderný program, je tady spousta jiných vojenských programů, které mohou napáchat paseku. Paseku z vašeho regionu a, a nikdo to moc nekontroluje. kontroluje. Takže k tomu bych eh, rád slyšela váš názor. A potom eh, zavěrem. Dnes ráno jsem viděla eh, pořád o, o léku, který používají teroristé. O droze, kterou používají bojovníci v Daeši. A která a, se jmenuje Captagon a je to nějaký amfetamin a má to špatný dopad na mládež v regionu. Do jaké eh, míry vás to eh, také bude trápit? Nehovořím eh, jenom o izraelské mládeži, ale co to znamená, pokud o tento region. Musíme to vyzkoušet a dáme vám vědět. My jsme byli také mladí všichni. No, je to, to vytváří závislost. Excellency, I think that's... Vaše excelence? Myslím, že ne, ještě ne. Ještě uh, pan Jurek. Děkuji. Když nám věnujete eh, svůj eh, čas, tak bychom rádi využili této příležitosti, abychom se seznámili i s vašimi pohledy a získat více informací o regionu. Mě zajímají dvě věci, kromě toho, co už zde padlo. Mně jde o Egypt. Protože eh, jsme tady měli muslimské bratrstvo u vlády, eh, teď eh, máme ISIS na Sinaji. Rád bych se zeptal na dvě věci. Za prvé, jak vnímáte stabilitu politické situace v Egyptě? A za druhé, jestli změna vlády, a sice převzetí vlády po prezidentu Mursím od prezidenta Sisiho, jestli to zvýšilo bezpečnost Izraele nebo eh, jestli to zůstalo neutrální, protože eh, tato vláda působila poměrně krátce. Druhá věc, na kterou jsem se chtěl eh, zeptat, byla, my jsme tady měli velkou debatu a byli jsme hodně rozdělení k palestinské rezoluci v minulém roce. Do jaké míry taková rezoluce nebo jiné akty Evropské unie ovlivňovaly vnitřní debatu a perspektivy mírového jednání mezi Izraelem a palestinskými úřady. Pokud jde o předchozí otázky, nás e, zajímá eh, i dynamika násilí, jestli to hasne nebo naopak. A, a otázky e, k imigraci už e, ostatní padly. Děkuji a teď už bohužel musím uzavřít seznam e, řečníků. Musíme eh, se dívat na hodinky, takže vaše excelence, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. <clears throat> Eh, Kde mám skončit, abych věděl, jak dlouho mám mluvit? Ne, je to v pořádku, říká paní předsedkyně. Tak eh, já jsem si přinesl, by, mohl bych si přinést spacák, mohli bychom tady být přes noc, protože všechna ta témata jsou velice Ehm, obsáhlá, ale pokusím se skutečně tedy zaměřit na to nejdůležitější. Nebudu reagovat na každou otázku zvlášť, protože tady bylo několik otázek, které se týkaly Sýrie, další otázky, které se týkaly Turecka, Egypta, Iránu, takže eh, to vlastně združím do těch jednotlivých ehm, oblastí, eh, které se eh, Izraele týkají a pokud bych na něco zapomněl, tak mi prosím dejte vědět. Tak nejprve dobrá zpráva. Dobrou zprávou je, alespoň podle našeho názoru, je Egypt, protože když se muslimské bratrstvo ujalo vlády v Egyptě, tak jsme nevěděli, co se bude dít, ale poměrně brzy jsme si uvědomili, že tento režim by ve zváhání eh, řekl, že jejich cílem je ukončit mírové dohody, které byly podepsány mezi Izraelem a Egyptem v roce 78. To byl tehdy zázrak na Blízkém východě po tolika eh, válkách 56, 67, 73, kdy tisíce izraelských vojáků eh, padly desítky tisíc eh, egyptských vojáků padly. A teď vlastně tehdy premiér Begin a mm, prezident Sadat eh, se tehdy dohodli, že vlastně ukončí tento cyklus násilí a uzavřeli eh, fungující mírovou dohodu, která fungovala téměř 40 let a najednou byla ohrožena. Najednou jsme měli pocit, že tedy se zase dostaneme zpět do situace, kdy třetinu rozpočtu budeme eh, eh, věnovat na to, abychom byli schopni eh, bránit se vojenskému útoku Egypta, abychom měli tisíce tanků na Sinaji, tak jako to bylo dříve. Tato perspektiva byla velice frustrující a smutná ale netrvalo dlouho a situace se změnila, takže najednou došlo k dobrému vývoji v těch zmatcích na Blízkém východě. A Abdel Fattah Asisi, odvážný vůdce, se rozhodl vlastně zachránit Egypt, zachránit stabilitu v regionu, zachránit Izrael, protože eh, my všichni chceme, aby diplomacie zvítězila nad nějakým eh, krveprolitím. Eh, dochází k nárůstu vlivu eh, islámského státu na Sinaji a zaznamenáváme velice důležitost těch úzkých bezpečnostních vazeb mezi námi a Egyptem, protože oni jsou ohroženi islámským státem tak jako my. A máme pocit, že po mnoha letech v míru Eh, i když to byl, řekněme, studený mír. Eh, Izrael eh, ukázal, že nejenže není nepřítelem, ale může být i partnerem v tom, aby Egypt znovu získal nadvládu, suverenitu nad Sinají, tím, že vlastně dáme k dispozici i naše třeba zpravodajské informace, naše kapacity, tak to podpoří úspěšnost jejich boje. Eh, oni nás za stolik nepotřebují, samozřejmě, kdyby nás potřebovali, eh, tak bychom jim byli připraveni pomoci, ale eh, jsou odhodláni tedy bojovat s Daešem, bojují s ním každý den a platí za to samozřejmě bolestivou cenu nejen v, na Sinaji, ale také v Káhyře a na dalších místech, ale přejeme jim hodně štěstí, protože to není důležité jenom pro nás a pro ně, ale celý svět je odhodlán bojovat s islámským státem a je tedy třeba tak, oni tak fyzicky činí každý den. Takže to je asi zatím jediná dobrá zpráva za posledních pět let. Všechny ostatní, jak víte, to je jedna tragédie za druhou. Viděli jsme to v Jemenu, v Libii, v Iráku a teď pravděpodobně ještě eh, hůře Eh, v Syrii 470 tisíc lidí zahynulo a řada z nich byly děti. Dva miliony lidí přišly o své domovy. Eh, staly se uprchlíky, eh, další miliony lidí ještě jsou v Syrii, i když vlastně ona už žádná Syrie ani neexistuje. Teď to jsou prostě nejrůznější milice, které spolu neustále všude soupeří. A ta otázka, e, kterou jste mi položili, nevím, jestli nějaký prorok by vám mohl zodpovědět, jak toto celé skončí, ale určitě je to relevantní pro Evropu, je to re, e, relevantní pro ruské vztahy se světem a relevantní pro Izrael. Bylo tady zmíněno, že nyní mezi Izraelem a Sýrií vlastně od roku 73 na hranicích eh, vládl klid. Syrie na nás útočila, ale nepřímo prostřednictvím Hezbaláhu, eh, prostřednictvím toho, že Iránu eh, umožňovala pašovat munici, moderní zbraně, rakety. To putovalo tedy Eh, z Iránu přes Syrii do Libanonu, takže si našli cesty, jak nás poškozovat. A eh, jak eh, vlastně na nás takto útočit. Ale ty hranice samé o sobě byly klidné. A teď v roce 2011 syrský režim přestal kontrolovat hranice Golandské výšiny Zaznamenali jsme eh, nárůst radikálních teroristických islamistických skupin, které vlastně kontrolují dvě třetiny hranic mezi námi a Syrií. My jsme tedy chtěli mít nárazníkové pásmo mezi eh, námi a chaosem. A Snažili jsme se v tomto zájmu a i kvůli humanitárním potřebám, humanitárním hodnotám pomoci eh, raněným civilistům i vojákům, protože ti vojáci tam jsou vlastně civilisté, kteří se stali vojáky kvůli této tragédii. A nežádali, neptali jsme se nikoho, jestli je z Al-Nusr nebo ze syrské armády, nebo zda to jsou zástupci sekulárních rebelů, těch milicí je tam opravdu hodně, těch bojůvek. My jsme se snažili vlastně eh, léčit je, byla tam izraelská polní nemocnice na hranici, eh, která zachránila životy tisícům lidí. Eh, léčila nebo pečovala o další tisíce a jsme rádi, že v tom v rámci našich možností jsme takto mohli pomoci. A je to vlastně jeden ze symptomů probíhající války i e, na golandských výšinách. Bohužel dnes tady máme dvě hrozby ze strany islámského státu. Jednak na Sinaji, to je skupina které si říkali Al-Magdas. Eh, tato eh, skupina vlastně přísahá věrnost islámskému státu, eh, je i financovaná islámským státem, dostává od nich miliony dolarů a bojují s egyptskou armádou, ale je nepochybné, že až budou mít pocit, že je vhodná doba, tak eh, zautočí na nás. A jednak je to v Sýrii, kde je skupina rebelů Šuhadaj Armuk, eh, mučedníci Armuku. Armuk je řeka mezi námi a Sýrií a Libanonem. A i oni tedy přísahali věrnost islámskému státu a zatím se zaměřují na Asádův režim, ale pravděpodobně se budou snažit ublížit i nám, jakmile to bude jen možné. Takže islámský stát to není jenom Irák, Sýrie, Paříž, někdy Belgie, ale je to věc, kterou my řešíme prakticky každý den snažíme se získávat spravodajské informace, snažíme se eh, pochopit, jaké jsou jejich snahy a pokud dojde na nějakou válku, tak samozřejmě se jim budeme muset postavit. Když se podíváme na celkový obrázek v Izraeli, tak ta situace za poslední čtyři desítky let se změnila. Dříve filozofie naší bezpečnostní strategie byla taková, že musíme být připraveni čelit 6 sedmi arabským zemím, jejich armádám zároveň. My bychom mohli zvítězit ve stovce válek, ale pokud bychom v jedné jediné prohráli, byl by to konec státu Izrael. Takže to byla naše hlavní obava. Takový konvenční eh, boj proti eh, cizím armádám, protože sedm těchto armád eh, proniklo do eh, vlastně eh, malého státu Izrael, den, kdy, byl vznik, kdy vznikl potom v roce 56, 67, 73. A od roku 73 se tento obrázek změnil. Armády už nejsou velkou hrozbou. Máme dvě funkční mírové smlouvy se dvěma velkými zeměmi v regionu. Jsme tedy eh, přátelé, někdy dokonce spojenci s Jordánskem a s Egyptem, ale teď jsme obklopeni eh, pěti radikálními teroristickými skupinami. Je to samozřejmě Hamas, islámský džihad v Gaze, eh, Daesh, eh, tedy ISIS na golánských výšinách a v Egyptě a potom Al-Qaida, tedy vlastně Jabhat al-Nusra a Hezbalah na severu, takže vlastně šest organizací, eh, které se snaží každý den zabíjet Izraelce, zabíjet eh, Židy. Víte, že volka eh, proti terorismu je vždycky taková asymetrická, dynamičtější. A to asi vašemu výboru nemusím vysvětlovat, nemusím vysvětlovat, jaká jsou omezení takovéto války. A teď tady máme sedmou organizaci, Facebook. Možná to vypadá jako vtip, ale není. E, objevuje se taková vlna teroristů, kteří prostě píšou e, různé posty na Facebook, e, kteří říkají, že se chtějí stát mučedníky, protože prostě před třemi dny to byl jejich bratr, před dvěma týdny bratranec, před měsícem kamarád, že spolu hráli fotbal, oni udělali, co udělali, eh, zemřeli a oni teď se snaží napodobovat. Napodobit těch mučednictví. Nepatří do žádné skupiny, nemůžete o těchto lidech získávat eh, zpravodajské informace, protože mm, eh, oni nedostávají nějaké zbraně ze Sýrie, z Iránu, oni prostě jdou do kuchyně, vezmou si eh, eh, nůž, auto a eh, to třeba využijí, aby přejeli nevinné civilisty. A, nebo si vezmou sekeru z, ze dvora a prostě jdou i s vědomím, že můžou, můžou být zabiti a připadá jim to v pořádku. A část samozřejmě souvisí s takový, takovou beznadějí, s pocitem zoufalství, eh, část eh, souvisí s tím, že mají pocit, že situace se nikdy nezmění a něco z toho jsou také takové eh, pobídky, navádění, kterému byly vystaveni a Facebook a obdobné nástroje, ty jsou prostě ideální k vymývání mozků a lidé pak páchají eh, úplně hrozná zvěrstva, která jsou tam prezentována jako nějaká hrdinská dobrodružství. A my bojujeme tady s touto vlnou eh, útoků nožem poslední eh, měsíce. Není to jednoduché, ale jsme silnou společností. Bohužel jsme se stali takovou laboratoří boje s terorismem a snažíme se najít ten správný způsob jak eh, efektivně s terorismem bojovat. Před deseti lety byla velká vlna sebevražedných útoků, ne s nožem, ale s skutečně výbušnými eh, vestami. Bylo to eh, doba, kdy 15 lidí zahynulo zhruba za dva roky. To už teď skončilo, protože už víme, jak tomu se postavit, jak tomu čelit, zaměřit se na ty eh, vůdce. A předtím bylo něco podobného, kdy eh, třeba izraelské delegace v zahraničí byly eh, předmětem útoku, například na Měchovské olympiádě v roce 72, docházelo k unosům letadel, ale Samozřejmě naše, náš cíl není jen efektivně bojovat s terorismem. Naším cílem je vlastně vymítit samotné kořeny konfliktu s Palestinci a tím právě ukončit probíhající konflikt. A tím se dostávám k té otázce, která tady zazněla právě k tomuto konfliktu a k evropskému eh, případnému eh, příspěvku. My si myslíme, že tak jako jsme uzavřeli dohodu s Egyptem a s Jordánskem, tak bychom mohli uzavřít eh, mír i s Palestinou. Jsou to stejní lidé. Eh, teď to eh, lidé mají prostě určité představy o životě, emoce, ale samozřejmě potřebujete vůdce v Jordánsku, král Hussein, byl eh, schopen přijet do Jeruzaléma, sednout si s tehdejším premiérem Rabinem, jednat s ním a vyjednat dohodu, která byla prospěšná pro obě strany, nebo to byl prezident Sadat, který byl odvážný, přijel do Knesetu, promluvil k Izraelcům, eh, k jejich srdcím, vysvětlil jim, že eh, nechce se vzdát svých požadavků, že, ale zároveň, že nechce vyhánět všechny Izraelce ze Sinaje a aby se Sinaj zase stala eh, součástí Egypta, řekl, já si myslím, že bychom neměli mít žádné války, žádné další krve prolití a eh, ukázal nám, že ty ústupky vlastně stojí za to. Bylo to riziko, se kterým jsme kalkulovali, protože je třeba jednat ve prospěch národa. A s Palestinci už po dlouhé roky bohužel se nám nedaří najít takového partnera. Arafat po mnoho let se snažil dělat obojí, to znamená mluvit eh, jak si eh, slušně, civilně, ale zároveň v praxi pro, propagoval terorismus Abu Mazein, možná ho znáte, já jsem se s ním setkal dvakrát a myslím si, že on je člověkem, který eh, je proti násilí, je rozhodně proti terorismu a v tomto smyslu je to takový partner, kterého potřebujeme. Problémem je, že není dostatečně silný, není tak silný, jak bychom potřebovali, kdy vlastně polovina Palestiny není pod jeho kontrolou. Eh, on eh, vlastně v Gaze dominuje eh, Hamas, který je v podstatě proti všemu, který je proti uznání Izraele. A samozřejmě je třeba postupovat vytrvale a oni prostě chtějí bojovat, dokud nevěřící vlastně nevymizí z povrchu zemského. A to je Mahmud Abbas eh, nemá pod kontrolou tuto polovinu a ta druhá polovina, která je pragmatičtější, eh, nemůže eh, stále ještě prosadit vlastně ty velké ústupky, které by musel učinit, aby vlastně získal aby podporu všech. To není jenom požadavek Netanyahu, ale i levice v Izraeli, která zatím nemůže přejmout eh, to je třeba právo návratu, to by znamenalo, že do Izraele přijdou miliony uprchlíků z roku 48 nebo jejich potomci a to je prostě problém. Jakmile palestinci přejmou tuto myšlenku, je třeba jim říci, že je to prostě konec snu, že Palestina bude všude, včetně eh, malého Izraele, tak pak, až toto pochopí, tak ten problém vyřešíme. Palestinští uprchlíci eh, v Palestině Eh, i pro ně by to bylo důležité, ale to vyžaduje velkou změnu palestinského vedení. A bezprostředně, možná ne bezprostředně, ale vedlo by to určitě k nějakým racionálnějším jednáním o historickém kompromisu. Taková je naše naděje. Proto se Izrael eh, snažil toto zmínit v diskusích o, dvou, o řešení v podobě dvou států. Eh, premiér měl o tom projev už v roce 2009. Já jsem byl ministrem v jeho vládě po mnoho let, byl jsem úzkým spojencem premiéra a on skutečně věří, že není žádná jiná alternativa. Paní kolegyně tady zmínila, jaké jaká je alternativa řešení eh, podobě jednoho státu, to ale není řešení, to by byl konec židovského státu. No a pak je možnost, že budou další a další války, další a další eh, zabíjení a to samozřejmě není tedy vize, které my bychom se drželi. Uh, Takže my jsme přesvědčeni, že to se musí udělat a role Evropy, já to říkám upřímně, role Evropy musí být taková, aby nedemotivovala palestince, eh, aby je eh, podporovala v návratu k jednacímu stolu. Evropský parlament, když deklaruje, že Eh, uznává palestinský stát, aniž by oni potřebovali s námi dosáhnout nějakého jednání a eh, ať už, ať už se jedná o eh, Mezinárodní trestní tribunál nebo nějaké nebo jiné instituce, to jsou všechno to jsou okliky, které eh, vlastně nevedou ke konci konfliktu. Takže pokud by měla být Evropa angažovaná, a já si přeji, aby Evropa pomohla překlenout propasti a zlepšit porozumění. Palestincům nikdo jiný nemůže dát stát než Izrael, čili musí jednat s Izraelem přímo, bez předběžných podmínek a potom Evropa, Spojené státy a tak dále nám mohou pomoci zprostředkovávat, eh, předávat ty myšlenky, ale jinak to prostě eh, je, ehm, ehm, jak si odrazuje od dalších jednání s námi. A konečně k Iránu. Tady ta dohoda je historická, já nemusím opakovat, čeho se obáváme a že ta ten, ten problém není hotový, není, není vyřešený. Je potřeba toto novou dohodu každý den monitorovat a sledovat, aby nebyla porušována. Iránci jsou zkušení, oni to umějí s nepřekroničitelnými hranicemi, že oni je nepřejedou, ale tak pořád do nich drncají, tak aby všichni byli už z toho na nervy a oni pak um, řekli, no ale vždyť my jsme nic neudělali. Takže vy víte, že mají svou taktiku, takže pojďme se ujistit, že co nezopakují. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vaše excelence, děkuji vám za návštěvu, bylo nám potěšením že jste přišli mezi nás a e, děkujeme vaší delegaci. Please stay in place. We'll have... se... E, Takže prosím, klidně zůstaňte na svých místech, budeme pokračovat dalším bodem programu.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 the President wants to take these questions. Okay. Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Extremely interesting point, next point. Máme velmi zajímavý bod na programu a já bych tady chtěla srdečně přivítat jeho excelenci velvyslance Japonska při Evropské unii, pana Keiichi Katakamiho a e, taktéž generálního ředitele Japonského ústavu pro mezinárodní záležitosti, pana Shinge Yamagami. E, e, téma Eh, dnešní výměny názorů, tedy našeho dnešního setkání je výměna názorů ohledně japonské legislativy v oblasti bezpečnosti a míru. Eh, bylo to poprvé uvedeno v září minulého roku. Z našeho pohledu se jedná o významnou změnu pro zahraniční a obranou doktrínu Japonska, takže nás velmi zajímá e, ta situace a rádi bychom si pohovořili o problematice bezpečnosti regionu, e, jak se jeví v poslední době, takže je nám velkým potěšením, že vás tady, excelence a pane e, řediteli, můžeme přivítat. Takže prosím, vaše excelence, máte slovo. Děkuji. Dobré odpoledne. Především bych chtěl poděkovat paní předsedkyni a členům podvýboru za pozvání, abych řekl několik slov o vztazích mezi Japonskem a Evropskou unii se zvláštním zaměřením na bezpečnost a poté předám slovo panu Yamagamimu. S potěšením mohu dnes říci, že vztahy mezi Japonskem a EU zaznamenaly v poslední době veliký rozvoj. Naše spolupráce se opírá o silnou angažovanost a vyznávání eh, hodnot eh, lidských práv, tržní ekonomiky a podobně. A spolupracujeme v celé řadě oblastí nad rámec tradičních vztahů v oblasti investic a dalších. Jedna z oblastí, ve kterých naše spolupráce zaznamenala velký nárůst a pokrok, je problematika míru a bezpečnosti na základě společných hodnot a principů. Japonsko a Evropská unie vybudovali silnou spolupráci, silné partnerství a společně podporujeme mír, stabilitu a prosperitu společenské, mezinárodního společenství. Rozvoj našich vztahů v oblasti míru a bezpečnosti zaznamenáváme především v rámci expanze eh, japonských korporací v eh, oblasti eh, obranných odvětví. Například od roku 2004 japonská armáda spolupracuje s, v rámci operace Atlanta proti pirátům. A tato operace mm, přispěla k zadržení celé řady pirátských vojenských eh, eh, eh, lodí a pachatelů a spolupráce také působí v rámci operace Mali a rovněž spolupracujeme a, a, v oblasti Afrického rohu a Ukrajiny. Čili tady vidíme komplexní přístup Evropské unie, který je plně v souladu s, s japonskou mm, bezpečností vlastní eh, strategií v zájmu míru a mezinárodní spolupráce. Nedávno došlo k dalšímu pozitivnímu vývoji. Eh, v našich vztazích v září minulého roku přijalo Japonsko nový zákon pro oblast míru a bezpečnosti a eh, co se týče konkrétní situace v Japonsku, předám eh, slovo tady panu kolegovi, ale sám bych chtěl říci jenom tolik, že tato eh, legislativa umožní Japonsku aktivně se účastnit celé řady mírových operací eh, v rámci mezinárodního úsilí a umožní Japonsku lépe mm, podpořit různé aktivity. Eh, máme, eh, zaznamenali jsme pozitivní dopady ze spolupráce Japonska s EU v oblasti bezpečnosti a to jasně dokazuje skutečnost, že EU specificky uvádí eh, je, je uvedena v, v japonské nové legislativě jako jeden z partnerů pro naše koordinované úsilí a e, my e, bychom e, rádi navázali úzkou spolupráci v rámci CSDP. A v současné době vypracováváme harmonogram a jednotlivé kroky, které by měly být přijaty na základě nové legislativy. Zabere to nějaký čas a to protože je potřeba také brát v úvahu eh, jak si všechna, mm, všechny problémy nebo pochybnosti, které mohou vyvstat v řadách veřejnosti v Japonsku a náležitě je zhodnotit. A na závěr bych si dovolil citovat admirála for eh, proti pirátské operace Atalanta. Cituji. Přestože EU a Japonsko se nachází geograficky daleko od sebe, jsme globální partneři, sdílíme společně hodnoty demokracie, námořní obchodu a svobody plavby. Konec citace. Já jsem přesvědčen, že tento komentář, který on pronesl na základě úspěšné spolupráce s Japonskem, jako dobrý signál pro další naší budoucí spolupráci. Děkuji. Děkuji vám, excelence. A nyní, pane Yamagami, eh, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi opravdu uh, velkou ctí uh, oslovit uh, tento vážený výbor, podvýbor pro uh, bezpečnost a obranu Evropského parlamentu. Já jsem z Japonského ústavu pro mezinárodní uh, záležitosti. Uh, takový japonský výzkumný ústav, eh, který se zabývá otázkami zahraniční politiky a národní bezpečnosti. A dnes eh, eh, se s vámi podělím o některé své myšlenky. Řada lidí v Japonsku dobře ví, že Evropa Zabývá se svými eh, problémy na východní frontě a také na jižní frontě. A, a eh, někdy eh, ale stojí za to podívat se daleko za bezprostřední hranice. A v tomto ohledu jsem si myslel, že by bylo užitečné podělit se s vámi o své myšlenky byl takový námět k zamyšlení. Eh, moje prezentace se zaměří na dvě odpoledne eh, eh, kde se takové odpal, na dvě oblasti, ale nebojte, nebudu mluvit příliš dlouho a, uh, a se takové odpoledne, odpoledne, tak mm, nás pobavím tématem, co se změní a, a jak vypadá národní bezpečnostní legislativa v Japonsku. Nechci procházet všechny eh, slajdy ve své prezentaci, ale jenom eh, jsem chtěl eh, zdůraznit některé podstatné věci k otázce jedna. Tam to důležité je uvedeno na druhé straně, na druhé polovině. Ve východní Asii je bezpečnostní prostředí stále eh, méně příznivé. To si myslí eh, nejenom v Japonsku, ale eh, také v řadě dalších zemí východní Asie. Co tím konkrétně myslím? Na druhé straně možná tuhle mapu nebude třeba ukazovat pro řadu z vás, ale pro Japonce je to užitečné. Japonsko má svým způsobem eh, závidění hodnou pozici, eh, protože je obkopeno třemi jadernými mocnostmi Ruskem, Čínou a Severní Koreou. Nejenom eh, mají ty tři země jaderné zbraně, ale mají také stále armády o více než milionů lidech. Takže, eh, když, takže se podíváme, co se děje v celém regionu po eh, eh, jednotlivých oblastech. Situace na korejském poloostrově je vysvětlena zde. Řada z vás dobře ví, že tam dochází k jaderným zkouškám, kombinaci s vypouštěním satelitů a testováním zbraní znovu opakovaně letos v eh, lednu i v únoru. A teď tomu severoatlantický eh, režim říká vodíková bomba, ale naléhavost této otázky by nikdy neměla být eh, podceněna. Pokud jde o úroveň rozvoje jaderných zbraní, tak Severní Korea je daleko před zeměmi, i jako je Irán v této oblasti. Potom podíváme-li se na Jihočínské moře, tak na straně 6, ano, to je eh, známá fotografie, to je ten rychlý eh, vývoj situace ohledně získávání eh, půdy a militarizace. Tady vidíme eh, zajímavý trojuhelník na straně 7, eh, který eh, nakreslil můj přítel v japonský viceadmirál Koda. Jak víme, na ostrově Hainan je zařízení pro letadlové lodě společně s přestávací dráhou, ale nyní se také takové zařízení buduje na řadě ostrovů v Jihočínském moři, včetně eh, tady Lesnatého ostrova a potom eh, také Fiery Cross Reef a možná, že příště, příště to bude i na eh, dalších oblastech tím by bylo možné brzy pokryt celou tuto důležitou úvodní plochu. Důležitou myslím nejenom pro mm, příbřežní národy, jako je pro Indonésii, Malajzii a Filipíny, ale také pro sousední země, jako je Japonsko, Austrálii a Indii. A také pro Evropu. Protože toto Jošínské moře je důležitou e, námořní e, trasou budete vyvážet eh, své zboží do východní eh, Asie, do eh, Koreje, Japonska nebo Číny, nebo jako i do východní Asie, tak musíte použít tuto trasu, takže aby to tady bylo svobodné, je důležité. Proto potřebujeme evropskou pozornost v této oblasti. Dále tady je otázka že my nežádáme, aby se Evropská unie eh, zvolila jednu stranu. Řekněme Japonsko nebo Čínu, nebo Spojené státy nebo Čínu v této eh, věci. Jaký, eh, jakého mezinárodního řádu zde chceme dosáhnout? Čemu začelíme? Jedná se o řád, kterému by dominovala arogance nebo šikara. Měl by to být uh, řád uh, rovného partnerství. Žádná země nemá právo uh, líčit uh, svou protistranu takovýmhle způsobem. Tohle je mm, reklama z filipínských novin. Z nějakého důvodu naši filipínští kolegové jsou uh, ti nejmen, nejmenší a nejlegračnější. Uh, ale tady hovoříme o novinách. o dobré reklamě a to je pro mě mimořádné eh, mimořádně pozoruhodné. Pokud se podíváme eh, na Jihočínské moře, tak vidíme eh, na straně 10, že se to děje hodně a na stále častější narušování teritoriálních vůd kolem ostrovu Senkaku v eh, naražení eh, rybářského plavidla do eh, mm, plavidla japonské pobřežní hlídky a tak dále. Je třeba nějaký mezinárodní mechanismus. Nějaká konkrétní země se zapojuje do aktivit nebo do provokací a zastrašování. Ano, tohle je otázka samozřejmě vztahu nejenom eh, ke konkrétní zemi, jako k eh, Japonsko, ale k celému regionu. A ještě k eh, jedné regionální otázce na sledu 14. Když říkáme, že východní Asie, když hovoříme o východní Asii, tak musíme zapomínat, že Rusko je také naším sousedem. Uh, vaším také, ale eh, je to také velký eh, soused Japonska. Eh, oni neustále narušují japonský vzdušný prostor a počet šarvátek a výletu nebo vzletu japonských leteckých sil proti ruským silám je stále vyšší. Ale stále oni jsou velkými zákazníky pro japonská letiště. Dále e, tady na stránce 15 jsem chtěl srovnat, co se děje ve východní Asii, e, včetně Jižinského moře, Východočínského moře, také je, se hodně podobá tomu, co se děje nebo co se stalo na Krymu, na Krymu a na Ukrajině. Jedná se o výzvu vůči statu uh, silou nebo tlakem. Japonsko je ochotné se účastnit sankcí, pokud je o Krym, Ukrajinu. Stejně tak bychom chtěli aktivní účast našich evropských přátel v tom, co se děje v východní Asii. A tím se dostávám k druhému tématu. A sice, co by Japonsko chtělo eh, udělat v rámci své eh, bezpečnostní politické, eh, národní bezpečnostní legislativy. Na základě toho, co se tady děje v japonském okolí, byla přijata nová legislativa v minulém roce, jak vysvětlil pan Veslanska Takami, a na stránce 19 vidíme, jaké eh, změny nás možná čekají. Já bych řekl v zásadě tři. Širší účast eh, Japonska na mírových operacích OSN a dalších mezinárodně eh, koordinovaných snahách. Tak tady, jak zdůraznil pan Vesnářka, tak a my věnujeme větší pozornost eh, tomu, eh, co dělá Evropa v rámci misí CSDP. Takže v zásadě tady jde o další národní koordinované snahy Všetě evropských snah a, a Japonsko a, eh, se připojilo k operaci Atalanta a, a bo zatím se nepřipojilo, ale tato legislativa určitě může prohloubit spolupráci s EU v této oblasti. Druhá důležitá změna je prohloubení logistické podpory Japonska a s přátelým národům. Podívejte se, kdybychom kdyby došlo k něčemu jako irácká válka nebo afganistánská operace, afgánská operace, tak tato legislativa nám eh, poskytne eh, právní eh, základ, podle kterého budeme moci poskytnout logistickou podporu nejenom eh, palivo, potraviny nebo eh, léčiva, ale tentokrát také eh, munici a, a nebo dotankování letadel, která by se mohla účastnit takové bojové operace. Dále je tady výkon práva na kolektivní sebeobranu. Jak si víte, každá konkrétní země eh, člen OSN má právo nejenom na jednotlivou eh, sebeobranu, ale také na kolektivní sebeobranu. A vzhledem k eh, výkladu japonské ústavy my jsme nesměli vykonávat toto právo na kolektivní sebeobranu dlouho, ale podle nové legislativy omezeně budeme moci eh, vykonávat toto právo. Možná si řeknete, eh, že to není eh, žádná změna, podle, nebo významná změna evropským měříkem. Ale vám, vám to můžeme bude připadat kruček po kružku, ale já bych řekl, že to pro nás je to největší transformace japonské obrané bezpečnostní politiky. od konce druhé světové války za posledních 70 let. A doufáme, že tato eh, změna je nezvratná. Postupná, ale nezvratná. A nyní tady máme také eh, zajímavý průzkum veřejného mínění na stránce 22. Mm, někteří eh, říkají, že vzhledem k té nové národní eh, legislativě vyjadřují eh, obavy ve východním Japonsku lidé obavu, že Japonsko se znovu vyzbrojuje, remilitarizace Japonska. Od toho jsme ještě vpravdě daleko. Tady se ukazuje, jak hluboce je pacifický a eh, pacifismus zakořeněný eh, v eh, javonské společnosti. Tady vidíte, že je to téměř podobné jako v evropských zemích. Ale ve srovnání s Čínou a s Ruskem je tady pacifická nálada a odpor k vojenskému eh, řešení eh, japonskou veřejností. Možná v zájmu času bych měl již tady skončit, ale děkuji vám za pozornost. Okay, please members. Tak eh, prosím kolegy poslance, aby se přihlásili do diskuse. Jako první pan Pasku, místo předseda parlamentu. Děkuji mnohokrát. Toto je velká změna. A určitě máte pravdu. Eh, řekl jste, že jste neměli do dnešního dne možnost dělat něco, co teď dělat můžete. Ale to byla vlastně politika, kterou jste si sami uh, stanovili. Vy jste se rozhodli, že to prostě nebudete dělat. Není tomu tak, že někdo z vnějšku by vám něco vnutil. A to je třeba si uvědomit, protože není žádná mezinárodní dohoda, která by se v této věci měnila. To bylo vaše rozhodnutí a to je, myslím, třeba zdůraznit. To je takový první komentář z mé strany. A ten druhý komentář by se týkal toho, že v Evropě určitě vítáme vaši novou politiku a také eh, tu vstřícnost, s níž chcete eh, podporovat a začlenit EU eh, e na různých scénách, kde budete působit. Zároveň je třeba si ale uvědomit, že naši, naše hlavní problémy nespočívají v tom, že bychom měli nedostatek spojenců, ale že máme nedostatek politické vůle uvnitř Evropy. Když se podíváte třeba na situaci v Mali, tak pouze Francie tam působí. A musíme nejprve si vyřešit tento uh, interní problém, abych to tak řekl. A asi víte, že My bychom samozřejmě uvítali jakékoliv rozhodnutí Japonska o podpoře určitých operací. Je mnoho oblastí, které by mohly vyžadovat takovouto podporu. Ale zároveň si říkám, a to je moje otázka, zda vaše dosavadní spolupráce, to byla vlastně spolupráce mezi sousedy, byly to i logistické záležitosti v různých eh, oblastech. Bylo to postačující na to, aby ta budoucí spolupráce fungovala od samého počátku, nebo je třeba, eh, abychom něco třeba změnili eh, jako Evropané připlnění takovýchto úkolů. Děkuji. Pan Gáler, děkuji vám, děkuji za vysvětlení nové politiky, kterou Japonsko eh, bude vyznávat. Eh, já jsem z Německa a my jsme po desetiletí eh, měli vlastně buď omezení vlastně buď přímo od spojenců po válce, anebo to byla taková sebe omezení v době rozdělení a po znovu sjednocení. To byl takový postupný přístup, kdy jsme se postupně vraceli k normalitě, tak jak to od nás očekávali partneři ve světě, který je stále nestabilnější a kde už nebylo možné se schovávat za nějaké staré zvyklosti, sebeomezování a nechat ostatní, aby odváděli tu špinavou práci, abych to řekl otevřeně. Dovedu si představit, že obdobná diskuse, eh, která proběhla u nás, a která částečně ještě pokračuje, že asi proběhla i u vás. Jsem si vědom, že tento krok vlády nebyl předmětem nějakého širokého koncensu. Vede se nějaká vnitřní diskuse, ať už v parlamentu nebo ve veřejném mínění, mezi různými stranami, experty, ohledně toho, jak politicky tento přístup rozšířit, tak aby nevznikla situace, kdy třeba přijde další vláda, která se zase vrátí na eh, první políčko. Takže eh, tento, tento návrat k normalitě eh, je předmětem diskusí, jak ty diskuse probíhají. Děkuji. Děkuji, paní Lezing. Ja, vielen Dank. Děkuji. Já hned navážu někde jinde. Nebo navážu na to, pardon. Počkám. Navážu na to, co říkal kolega Angaler. Hovořili jste eh, o tom, že teď by bylo možné v Japonsku udělat něco, nebo můžete dělat něco, co jste předtím nemohli. A to na základě vládního rozhodnutí. Otázkou samozřejmě je, do jaké míry ta eh, změna prostřednictvím eh, eh, rozhodnutí vlády je v souladu s vaší ústavou. Já se říkám, jestli je vůbec možné provést takovou změnu takto. I když tady máte v zásadě ten pacifický přístup, jak říkáte, pan uh, Gar uh, to popsal i jako uh, normální věc. Možná, že dříve to byla také, byl to také normál, to je také otázka. Vaše ústava v článku 9 eh, to takhle eh, pevně stanovuje ten mm, pacifismus, takže eh, navzdory tomu, že to máte v ústavě, teď můžete říkáte, že je něco možné, co předtím možného nebylo. Budete se snažit také o změnu ústavy? Což by šlo směrem k tomu, co říkal pan Galer. Takže Bude se snažit o tyto změny ústavy? A potom ještě jedna otázka. Vy jste tady hovořil tak jakoby o tom, že veřejnost to teprve musí začít chápat, ten, toto změnu kurzu. Tohle eh, často není eh, eh, pouze problém komunikace, vy jste tady říkal, a ukazoval statistiku. Ono eh, je určitá taková nálada a v Německu je to také podobné. A ono to není vždycky v souladu s tím, co dělají eh, vlády. Například průzkumy Německu říkají eh, průzkumy, že 80% lidí je proti zásahu v Afghánistánu, ale vláda to přesto dělá. A proč je zvolena, to je jiná otázka. A není to jenom akademická debata ve vaší zemi, ale já jsem také četla, že například v současné době na Okinavě se guvernér zase, nebo staví proti tomu, aby eh, tam do budoucna eh, byla americká vojenská základna, čili nejenom to, není to jenom eh, diskusní proces, ale je to také významná konfrontace. Je tady odpor eh, vůči této eh, změně. A pan guvernér také vyhrál ty volby právě proto, že se tolik postavil proti té vojenské základně proto byl také zvolen. Takže eh, ukazuje se, eh, že tady budou eh, konflikty mezi centrální vládou a dalšími a regiony v Japonsku. Jak tam vnímáte ty budoucí vyhlídky? A potom tady mám ještě jednu otázku konkrétní. A sice konflikty v Jihočínském moře. Jste hovořil o mm, nebo popsal jste nám tady eh, tu konfliktní situaci v Jihočínském moři. Jakou strategii k řešení eh, těchto eh, mnohočetných rozporů tady vidíte? Děkuji. To reflect. Děkuji. Já bych chtěla zareagovat na vaši prezentaci, vaše excelence také na vaše, pane řediteli. Vlastně Vlastně pár dní po útocích 11. září jsem se setkala s japonským velvyslancem v Polsku. Eh, tehdy jsem vlastně působila v kabinetu premiéra a velvyslanec nám řekl, že přestože Japonsko mělo velká omezení podle ústavy, tak, že se země chce zapojit do mezinárodních snah eh, na zmírnění situace v oblasti humanitární pomoci a že chce pomoci eh, koalici v boji proti terorismu, takže budou třeba vysílat humanitární lodě a podobně. Já jsem to chápala tak, že to byl takový vzdálený, ale první krok, který vedl k té dnešní koncepci. Také vaše eh, angažovanost na Ukrajině byla vlastně novinkou. Já si vzpomínám, eh, zhruba ve stejné době eh, jste se zapojili do různých rozvojových projektů a během let posléze bylo několik společných akcí na Ukrajině se zaměřením tedy na tuto zemi. Teď, kdybyste tedy přidali Mali do tohoto obrázku, tak by to znamenalo, že vlastně působíte ve všech oblastech, které jsou velice důležité pro bezpečnost EU. To znamená pokud jde o destabilizaci důležitých částí v Africe, tak se snažíte přispět ke stabilizaci situace, i když víme, že situace ještě je daleko od toho, aby byla skutečně stabilní. A také na východě, eh, kde čelíme různým výzvám, a které vlastně eh, potřebujeme společně řešit. Víme, že je třeba pomáhat Ukrajině tak, aby tato země si udržela stabilní vládu, aby byla schopna odolávat různým výzvám, které by se mohly objevit nebo už objevily. Takže já vítám tento vývoj a možnost spolupráce z hlediska bezpečnosti a obrany. i v rámci našich, naší odpovědnosti. Je to vlastně počátek jednání o těchto věcech. Takže určitě během jednání koordinátorů nebo rozšířeného byra na podvýboru pro bezpečnost a obranu zvážíme možnost ještě blíže prostudovat vývoj. Samozřejmě existence jaderných mocností okolo Japonska není žádnou novinkou, ale určitě to musíte sledovat, jak už jste eh, také říkal, a možná právě proto jste se rozhodli být trochu eh, tvrdší, pokud jde o japonský eh, obraný koncept. My to samozřejmě budeme úzce sledovat a přejeme samozřejmě Japoncům hodně štěstí. Děkuji mnohokrát a dám vám slovo, abyste mohli eh, zareagovat na otázky kolegů. Děkuji mnohokrát za vaše otázky. Eh, byly skutečně velice všechny eh, důležité. Za prvé, Japonsko je demokracie, to chci jasně říct. Japonsko je eh, trvalá demokracie a je tedy přirozené, že zaznívají nejrůznější názory v Japonsku na tuto novou politiku. Na stránce 25 jsem ukazoval, jak podrobné diskuse jsme vedli o této konkrétní legislativě. Byly to vlastně diskuse, které trvaly sedm let na úrovni expertního panelu a potom také v japonském parlamentu se o tom eh, dlouze hovořilo. A pokud jde o rozhodování, eh, tak už skutečně je čas na to, abychom přistoupili k činům. Možná zaznívají hlasy vyjadřující obavy nebo nesouhlas ze strany některých lidí, ale eh, proto demokracii máme. Nicméně rozhodnutí bylo přijato a vláda jej teď eh, bude zavádět. Pokud jde o tu první otázku, samozřejmě jsou zapotřebí určité přípravy. A já to vidím tak, že současná vláda je dostatečně opatrná, chce skutečně postupovat opatrně, nechce eh, přijímat žádná uspěchaná rozhodnutí, zejména pokud jde o rozhodnutí týkající se nějakých eh, významnějších kroků. Ale samozřejmě se rozhodně chceme více zapojit eh, do snah o udržování mezinárodního míru a prosperity. To může být účast na mírových misích OSN nebo mm, Evropské Eh, společné bezpečnostní a obrané politiky, to určitě můžeme zvažovat, to by byla moje první odpověď. A pokud jde o ten bod eh, týkající se příslušného článku, Japonská ústava, konkrétně článek 9, stanoví, že Japonsko se vdá, vzdává použití síly jakožto prostředku řešení mezinárodních sporů. A že a, a více tam vlastně není, nej, nejsou tam žádné konkrétní odkazy na individuální sebeobranu nebo kolektivní sebeobranu. Ale dosud eh, byla vlastně restriktivní eh, interpretace tohoto článku v tom smyslu, že podle tohoto článku Japonsko nesmí eh, vlastně mm, přistoupit k tomu právu na kolektivní sebeobranu. Nicméně pre, preambule eh, japonské ústavy zdůrazňuje japonský příspěvek k mezinárodnímu společenství. Tak proč by Japonsko vlastně nemohlo udělat více? A mm, objevují se různé argumenty, diskuse. A podle nového výkladu téže ústavy jsme se rozhodli, že je tady možnost nejen individuální sebeobrany, ale i kolektivní sebeobrany, že i toto právo by mělo být umožněno. A o tom eh, se tedy rozhodlo v rámci této nové legislativy. Ten proces byl velice demokratický a transparentní, jak už jsem říkal, Eh, byl také, eh, vedly se aktivně různé diskuse. Ano, guvernér Okinavy má určité specifické eh, myšlenky týkající se americko-japonského spojenectví, ale jak už zaznělo, jsou různé názory i na Okinavě samotné. Centrální vláda velice Eh, opatrně postupuje, seznamuje se s různými názory eh, na Okinavě a chceme zajistit, abychom tedy lépe chápali potřeby místních obyvatel, ale zároveň i třeba eh, si uvědomovat, že musíme posilovat spojenectví s USA. Konečně jeho Čínské moře. Jaká strategie? Jednoduchá odpověď z mé strany by byla, že musíme využít multilaterální nástroje musíme využít míru milovné uspořádání eh, řešení sporů. V tomto smyslu snahy filipínské vlády dostat tuto kauzu před mezinárodní arbitráž by měly být vítány jakoukoliv zemí, která prosazuje právní stát. Nechceme eh, spory Eh, prostě řešit nějak eh, násilně nebo zastrašováním. Eh, žijeme v společnosti, která se řídí pravidly. A proč se tedy neobrádit na více straný mechanismus řešení sporů? Myslím, že to je taková asi nejstručnější odpověď. Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Jsou další otázky? Není tomu tak. Myslím si, že to bylo opravdu velice zajímavá, kompletní prezentace. Děkuji vám velice, vaše excelence, pane řediteli, za to, jak jste nás informovali o stávající nové legislativě v oblasti míru a bezpečnosti v Japonsku. Děkuji. we can, we can immediately... Takže můžeme rovnou přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je projednání, první projednání návrhu zprávy z vlastní iniciativy pana Jeffreyho van Ordena A téma této zprávy z vlastní iniciativy je operace na, jsou operace na podporu míru, spolupráce EU s OSN a Africkou unii. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů k této zprávě je 23. února v poledne a v březnu, jestli to dobře chápu, by mělo proběhnout druhé projednání a poté přijetí zprávy v dubnu. My to samozřejmě přijememe v AFETu a v prvním týdnu června by se o zprávě hlasovalo na plenárce. Pane pan Ortene, můžete nás seznámit s hlavními myšlenkami vaší zprávy? Uh, thank you very much. Uh, děkuji, paní předsedkyně. Především děkuji stínovým zpravodajům za jejich zapojení a cenou pomoc při koncepci zprávy. Děkuji také styčnému důstojníkovi OSN v Bruselu který mi velmi pomáhal a který i podpořil naší zprávu, která se soustředí především na to, co by EU měla dělat, aby eh, přidala přidanou hodnotu a přeskoumala soustředění své pozornosti. Eh, ta zpráva se převážně týká Afriky ale musím říci, že se všichni stínoví se mnou shodli na tom, že e, toto se odráží v názvu a my bychom mysleli, že by se ten název měl změnit a měly by to být operace na podporu míru v Africe spíš než spolupráce s Africkou unii. Pokud by to bylo možné, ale kroutíte hlavou, tak dobře, no je to moje zpráva, ale tak jo. A Dlouhodobě, ať už se jedná o africké vlády, nevládní organizace a podobně, je prostě podstatné, aby Afrika měla kapacity i motivaci řešit problémy, které na kontinentu existují. Takže proto je stěžení, aby veškeré zapojení v Africe se zaměřilo spíš na budování kapacit než na nahrazování kapacit. Takže to je jeden ze zásadních závěrů této zprávy. A dále je potřeba uznat toto, eh, protože jinak by byl rozdíl mezi implementací a uznáním široké. Eh, rezervní eh, jednotky Africké unie vyžadují větší podporu z naší strany a silnější politickou vůli ze strany afrických zemí. Další závěr je nedostatek financování pro Afriku. Není to ústřední téma, problém je způsob vynakládání prostředků a jejich účelné vynaložení. To rozhodně je problematika, která by se dala zlepšit. Je tu požadavek na větší odpovědnost, aby bylo ujištění ohledně řádného vynakládání prostředků a problémy na které se naráží v celé řadě oblastí, to je v mnoha členských zemích je to citlivý problém, my musíme prostě dohlédnout na to, aby naše peníze nebyly vyplýtvané. Všichni stínoví zpravodajové se shodují na tom, že sama EU problémy světa nevyřeší a e, je do toho zapojeno mnoho aktérů a to se tam právě snažíme zdůraznit, co dělají někteří další. Silná komunikace mezi všemi těmito aktéry zlepší efektivnost eh, akcí a zajistí co nejefektivnější vynakládání prostředků. To by také pomohlo vyřešit korupci v Africe, která patří k velkým problémům. Ve, nicméně v Africe je realismus klíčový. Na tom se všichni shodujeme, že ta zpráva má reálné cíle, vyžaduje hmatatelné výsledky, realizovatelné, které jsou proveditelné. Mnoho kolegů předložilo návrhy, které já jsem už rovnou zapracoval do zprávy. Můj obecný pocit je, že směřujeme ke společnému cíli a já doufám, že tato spolupráce bude pokračovat v rámci celého procesu a že pozměňovacích návrhů snad bude minimum. Děkuji. Děkuji vám. Nyní bych dala slovo stínovým zpravodajům. Několik z nich tu je. Prvním uh, uh, stínovým zpravodajem je Bogdan Zdrojevský. Za EPP máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Dámy a pánové, máme trochu času, takže ne stručně, ale nebudu mluvit ani dlouze. Ta zpráva je velmi dobrá a je podrobná, dobře popisuje stav věcí, navrhuje dobré e, řešení a těm e, dobrým řešením e, to je, tam jde především o, účinnou výměnu informací, podporu pro afrických sil rychlé reakce a také efektivnější zdroje financování. To jsou hlavní prvky a pan generál van Orden a ohledně tedy věnuje pozornost titulům a to je také důležitá věc. Ještě je třeba tam přidat dvě věci. Na potržení iniciativ vy, škol a vybav, což podlehá nejenom službám odpovědným za bezpečnost, ale jde o to také je lépe vybavit. Potom druhá věc, která stojí tež za úvahu, se týká celostního přístupu, eh, které, který má být eh, silou Evropské eh, unie. Tím, že ukazuje komplexní přístup k vyjmenovaným problémům, pane zpravodajem. Potom jedna myšlenka, která se týká dvou bodů PR. V těchto dvou eh, bodech jsou věci, se kterými se eh, shodnu, se kterými souhlasím. Za prvé zpravodaj říká, že Evropská unie by neměla eh, kopírovat práci jiných, mm, nebo já si myslím, že teď to nedělá, nedělá to tež, co jiní. A měli bychom se zamyslet nad tím, jestli tohle nebude považováno za kritický bod. A potom je tady druhá věc, R. Je tam formulace, že vzhledem k tomu, že především eh, především eh, potřeby eh, státu a ne jiné institucionální ambice. Na to je třeba dávat pozornost. Tak tady je taková sugestce, že jiné ambice než té stávající instituce by tady mohly být. A, a, já si myslím, že takové nejsou. Takže eh, body PR jsou eh, v souladu s našimi eh, úmysly. Otázkou je, jestli je nepřeformulovat, aby, to, aby ta věta byla jasná a nebudila pochybnosti. Děkuji. Já vám děkuji. A teď uh, Žul za SAD. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Především bych chtěl poděkovat zpravodaji kolegovi pan Ordenovi nejenom za kvalitní zprávu, ale také za profesionalitu. Toto téma je nesmírně aktuální. Otázka bezpečnosti v Africe, konkrétně v oblasti Sahelu, to znamená blízko naší širší jižní hranice, je každodenní starost Šabab v Somálsku, Boko Haram v Nigerii, Al-Muabitun v Nigerii, v Mali, v Burkina Faso. To jsou všechno destabilizující prvky v této části světa. Evropa tam působí, aktivně spolupracuje s ostatními mezinárodními organizacemi, aby zajistila bezpečnost Afričanů a potažmo Evropanů. Takže dobrá spolupráce s Africkou unii a s OSN v terénu bude zárukou efektivního působení Evropy v zájmu vlastní bezpečnosti. A to si myslím, že můžeme konstatovat společně všichni. I ve zprávě pana von Ordena. Mm, mám několik konkrétních poznámek. Za prvé vás plně podporuji, pane kolego, v tom, že musíme prioritně podpořit africké síly eh, a je naléhavé, aby Afričané byli schopni vlastní bezpečnost si zajistit sami. A to je jeden z důvodů těch akcí a naše pomoc by se měla zaměřit na strukturální financování, jako je třeba vzdělávání, vyzbrojování a lepší rozdělení mm, těch sil eh, na území Afriky. V Somálsku například v současné době se soustředuje většina našeho financování, kde to financování z 80% slouží k výplatám žoldu. A přitom bezpečnostní kontext se změnil v, v oblasti Zahelu v souvislosti s Boko Haram, islámským státem a tak dále. Ta ohniska se rozšířila po celém Sahelu a my bychom měli přeskoumat a nově definovat určení financování mm, na, v tomto kontinentu, tak abychom přímo mohli posílit kapacity afrických armád. Co se týče výcviku eh, jednotek eh, ze strany eh, OSN, jednotek OSN a EU, mm, tam, myslím, je další prostor pro zlepšení třeba v oblasti eh, hodnocení, kdy školitelé by měli být schopni eh, sledovat eh, mužstvo před akcí v terénu a po něm. A nejedná se jenom o operace PSDC v Africe. Země jako Francie působí v terénu, spolupracují s Africkou unii a s africkými zeměmi, ale Francie tam nehájí zájmy evropské, ale evropské ne francouzské, ale evropské. Proto taky angažovanost EU je třeba hodnotit prostřednictvím vlastních členských států. To znamená, nejde o to, aby Evropská unie nepřekážela práci jiných aktérů v terénu. Naopak, Evropská unie musí poskytnout podporu těm, kteří jednají za ní. Tato myšlenka víceméně figuruje v odstavci 12 zprávy pana von Ordena, ale myslím si, že bychom mohli to znění ještě vylepšit, zeuropeanizovat, aby evropská podpora byla jaksi systematičtější vůči členským státům. Za čtvrté, v podobném směru by bylo asi dobré zmínit eh, pře, přerozdělení eh, evropských armád v Africe jak, eh, protože dochází k jakému si probuzení naší vojenské solidarity, který bychom měli zdůraznit. Hm, a poslední bod, které bych si přál možná více zdůraznit ve zprávě pana Van Ordena, a to je spolupráce s ostatními mezinárodními organizacemi v oblasti eh, ochrany hranic. Hm, je to v bodu preambule C ale asi by to chtělo i více rozvést, protože průchodnost hranic, především v oblasti Sahelu, je veliký problém pro bezpečnost, umožňuje to pohyb eh, teroristických a zločineckých organizací, které zuří v této oblasti a to si myslím, že by mělo patřit mezi priority Evropské unie spolu s Africkou unii a OSN. Takže tolik paní předsedkyně, vážení kolegové, pane zpravodaji několik myšlenek, které budou jaksi podkladem pro případné naše pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji panu Peně. Pan Javier Nart je stínový zpravodaj za ALDE. Není tady, takže já poprosím pana Radoše, jestli by za něj vystoupil za jejich frakci. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Děkuji. Jak jste, jak už tady zaznělo, skinový zpravodaj za naší frakci dnes nemohl přijít, protože on je členem delegace eh, Evropského parlamentu do Ugandy jako pozorovatel voleb, takže mi dal pár řádků hm, k tomuto návrhu zprávy. Chtěl bych poděkovat zpravodaji panu Van Ortenovi eh, k návrhu zprávy i mm, a poděkovat mu za snahu od začátku budovat zprávu na základě koncenzu. Eh, náš tínový zpravodaj hodnotí návrh jako přesný, komplexní, rozumný, ale má dva prioritní body, které si myslí, že by měly být zahrnuty do této zprávy takže předloží pozměňovací návrhy. Za prvé, tam, kde se zmiňuje, že stávající situace při masivním porušování lidských práv a teroristická hražba, e, e, hrozba vyžadují posílení mírových misí v oblastech konfliktu a že toto by mělo být do zprávy doplněno, protože mír nelze zachovat, pokud nebude nejprve e, nastolen. A za druhé, eh, potřeba, aby lidská práva byla respektována všemi, kdo podporují operace a eh, aby se zodpovídali Evropské unii v této oblasti. A mnoho států, které vysílají armády do těchto misí, ale tyto státy často sami zcela nedodržují lidská práva. Ale my jako Evropská unie a jedni ze zakladatele, ze zakladatelů ehm, listiny chceme se ujistit, že lidská práva jsou dodržována. A jako stínový zpravodaj bych chtěl mm, zdůraznit svou podporu tomuto návrhu zprávy. Děkuji. Děkuji vám. Pan Kuzopůj můj eh, se rozhodl, že nevystoupí, takže prosím paní Bodil Valero, aby za zelené vystoupila ona. Děkuji, moc se omlouvám, že jsem přišla pozdě, takže jsem zmeškala začátek. Já jsem byla na jiném výboru, znáte to, jak to tady funguje. Chtěla bych vám poděkovat, myslím, že jste udělal opravdu výborný kus práce a některé návrhy již byly zahrnuty do textu. My jsme v naší frakci hovořili hlavně o možnosti doplnit tam něco navíc o financování, protože na počátku bylo řečeno, že by to mělo být i IDF, ale to bylo v roce 2003 a to mělo být dočasné. Takže předložíme nějaké pozměňovací návrhy v tomto směru. A pak máme ještě otázku která se týká pohlavního zneužívání, které jsme zaznamenali v souvislosti s řadou misí, protože pohlavní zneužívání k tomu docházelo ve Středoafrické republice, v dalších zemích. My to pozorujeme nejenom v misích EU a OSN, ale prostě je to velmi rozšířené a je důležité tedy se i tomuto tématu věnovat ve zprávě. Děkuji. Děkuji, pan Michael Galler. Děkuji. Já bych eh, eh, se připojil k eh, pozitivnímu hodnocení zprávy. Zdůrazňuji to, co říkal kolega Zdrojevsky i kolega Parňo. S tím opravdu velice souhlasím. Opravdu to tak je. Musíme dávat pozor na to, aby vlastní odpovědnost v Africe za její eh, tedy eh, zvládání krizí eh, byla posílena. Nestačí, abychom my neustále udržovali v pohotovosti svoji africkou mírovou sílu, kterou Africká unie může v případě potřeby použít. Afričané už ve své bezpečnostní mírové architektuře musí ukázat politickou vůli vynakládat vlastní prostředky k tomuto. Já jsem byl na té eh, Mnichovské eh, bezpečnostní konferenci a tam se o některých věcech hovořilo o tomto a dobře eh, jsme si vědomi těch problémů. Já se zamýšlím nad tím, jestli bychom možná neměli doporučit, aby ty pohotovostní síly se eh, přesídlili k těm regionálním organizacím, že Afrika je tak velká, že někdo v Sahelu se necítí odpovědný co se děje, eh, za to, co se děje v africkém rohu. No, to se děje u velkých jezer. Ať už eh, je to v rámci ECOWASu nebo EGATu nebo uh, východoafrického společenství nebo Zadeku. No, máme tam teď taky takový program, kde oni eh, dají k dispozici 75% eh, prostředků, nebo my dáme a mm, Afričané dají 21%. Určitě to pomůže eh, konkrétně a krátkodobě, ale určitě to není věc k posílení vlastní odpovědnosti. Čili k tomu takhle. Ale určitě bychom se o tom ještě mohli takto pobavit. Mám dvě připomínky. na které eh, Jeffrey určitě eh, čeká. Tady eh, v bodu odvodění Q správně říká, že článek 4.1, článek 41 zakazuje vojenské výdaje, ale to se týká jenom operací. Čili já bych to vykládal tak, že před a po operaci lze zajistá něco dělat. A v bodu 13, eh, v odstavci 13, eh, jak jsme mohli očekávat, eh, se hovoří také o civilních prostředcích. Komise tady má program Train and Equip, to znamená vyškol a vyzbroj, nebo vybav. Čili eh, tady by se mohlo jednat o výbavu i nějakým vojenským eh, materiálem. Čili v rámci komplexního eh, přístupu k civilně vojenské spolupráci by tohle mohl být konkrétní příspěvek ke zvládání krizí. Tolik mé připomínky. Děkuji. Pane fan Onde, nechtěl byste uh, zareagovat? na tyto připomínky. Děkuji vám mnohokrát, paní eh, předsedkyně. Děkuji děkuji eh, sínovým zpravodajům eh, za jejich trvalou podporu. Myslím, že jejich připomínky jsou pozitivní. Pokud jde o, o odstavce P a R například, o kterých se hovořilo, No, takže eh, eh, si s nimi nebudeme příliš pohrávat, teď jsou tam důležité eh, věci, které tam musí zůstat a to z ní bylo voleno velmi pečlivě a pokud si s tím začneme hrát, tak o to přijdeme, takže tady bych vás mm, nežádal o trpělivost téhle věci. A potom je tady samozřejmě celá ta otázka té africké pohotovostní síly. To je ten klíčový prvek. A Michael má pravdu, když eh, hovoří o tom, že eh, buď eh, budou operacionalizovat regionální uskupení, každopádně musí rozjet aspoň jedno. To je problém. A musíme tohle říkat vážně. Protože můžeme tady o věci hovořit, ale musíme tady hovořit o realitě. Potřebujeme skutečnou sílu, která dosáhne cíle. Potřebujeme výcvik a výzbroj a všechny tyhle e, věci. A my se také musíme e, snažit e, v afrických hlavních městech a podporovat všechny tyhle africké země, aby opravdu přispěli, protože docela jistě je to v jejich zájmu. My, my jim to nemáme říct. Oni říkali, že to chtějí udělat, tak ať to udělají. Takže děkuji vám, paní předsedkyně. Vyslechl jsem, co kolegové řekli a doufám, eh, že omezí pozměňovací návrhy na minimum. Můžeme eh, šťastně pokročit vpřed. Já vám také mnohokrát děkuji a dokážu vám slíbit, jakož i dalším kolegům, že eh, bedlivě ověřím možnosti změnit téma té zprávy iniciativy, i když bohužel no možná bude obtížné, pokud jde o proceduru, ale budu se tím eh, zabývat a obrátím se sami na, na vás informace. Toť eh, konec eh, dnešního zasedání. A ještě připomenu, že lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je 23. Eh, února v poledne. Takže, takže krát vám děkuji. A zítra máme poměrně eh, zajímavý eh, program, budete zde vítáni. Děkuji.